Dávejme víc, než berme. Děkuji vám, jsem vděčný za tuto inspiraci. Děkuji. Děkuji. Eh, ještě jednou zde vítám zástupce indického parlamentu. Vždy budete vítáni zde v Evropském parlamentu. A nyní na závěr této eh, rozpravy ohledně přípravy zasedání Evropské rady 25. a 26. června má slovo první místo předseda eh, komise pan Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat na některé ty připomínky a poznámky. Za prvé k Řecku. Já opakuji, že komise bude pokračovat ve svém úsilí nalézt kompromis přijatelný pro všechny, který se bude opírat o myšlenku, že řekové by neměli trpět více a měl by se ten problém jejich vyřešit. Ti, z vás, kteří argumentovali, a především tady mám na mysli pana Natela a paní Le Pen, kteří jsou velcí přátelé řeckého lidu a kteří eh, bojují proti eh, euru, respektive, že eh, Řecko by mělo opustit euro, tak by možná měli přehodnotit to svoje přátelství vůči Řekům, protože Řekové ve své většině nechtějí opustit euro. A pokud vy říkáte, že jste takový velcí jejich přátelé, tak možná byste měli Eh, sledovat, co si myslí oni. A paní Le Pen eh, tady eh, nám něco říká, jako že mm, si myslí, že jsou úplně snad blázni vidějí přátelé, ne. A mm, takže to jste spíše nepřátelé, tak těchto přátel. Další téma, které mě překvapilo, je pan Natel si stěžoval na skutečnost, že jeho poslanci, že se nemohli dostat do Evropského parlamentu včera kvůli stávce. No já jsem měl dojem, že vaše, eh, vaše strana dělá všechno, abyste se zbavili Evropského parlamentu, tak buď jedno nebo druhé. Já chci doufat, že E, všichni evropští poslanci nezapomenout na to krásné dědictví e, otevřenosti světu, dostatečného sebevědomí a to znamená, že jste e, ne, nepřemýšleli v tom smyslu, že budete kolem Evropy budovat nějaké brány, nějaké zdi. A další téma, migrace. Buď nalezneme evropské řešení, anebo nenalezneme žádné řešení a budeme pořád muset žlémy. O tom jsem já hluboce přesvědčen. Já jsem nabil dojmu, že tím, že eh, vy máte dojem, že tím, že lidi zůstanou mimo, že necháme mimo, že se nepustíme, že to vyřešíme, ale mm, morálně možná nezodpovědné, ale politicky to nejde, přece nemůžeme nechat na moři, uprostřed moře. A mimochodem, co řeknete rodinám, které utíkají před válkou? z Damašku nebo z jiných eh, míst eh, v Syrii či jinde, on, vy nemáte právo na azyl, zůstaňte tam, nechte se tam zabít. Ano, zůstaňte v regionu, dobře, řekněte to Jordánsku, eh, Libanonu, kde čtvrtina populace jsou uprchlíci. No, mm, takže to musíte přehodnotit. Prostě tím, že k sobě nepustíme, tím problém vyřešíme. Ne, Evropa musí na sebe vzít zodpovědnost a nalézt udržitelné řešení založené na našich hodnotách. Přece nemůžeme diskreditovat naše hodnoty v této věci, protože to by znamenalo, že bychom je zdiskreditovali ve všech ostatních věcech. Přece my musíme mít řešení, které eh, eh, je nás hodno našich občanů. Takže já bych proto apeloval na radu zítra, aby aby tedy eh, aby souhlasilo s eh, důvody komise, nebo aby nalezlo lepší. A komise bude trvat na svém návrhu a já dnes eh, vidím, že většina parlamentu mě podporuje, takže se cítím posílen v tom. A my již předtím jsme zkusili různé dobrovolné mechanismy a ono to nešlo. A já myslím, že tady jde o otázku morálně politické bezúhonosti, integrity a je třeba z toho vyvodit závěry. A já přeji Eh, aby členové Evropské rady eh, to vzali vážně. Eh, a ještě k Maďarsku, pane Frhoštate. Komise nyní konsultuje s maďarskou vládou, proč a v čem to spočívá a tak dále a tak dále. Ani nevíme, zda skutečně došlo k pozastavení té dohody, to se pořád, pořád jen tak někde v kulárech říká, nevíme přesně, co se stalo. Určitě budeme chtít po všech státech, aby aplikovali pravidla a pokud vznikne nějaká naléhavá situace, tak ano, jsou zde indicie, že je, že tam je na jihu mm, situace, která lze kvalifikovat jako naléhavou, tak máme nástroje, abychom pomáhali takovému členskému státu aby tu naléhavou situaci řešil, ale prostě jenom zastavit s admisemi, no to není nástroj podle evropských pravidel. My jsme tady proto, abychom pomáhali členským státům, my chceme i pomáhat Maďarsku v tomto. Nyní s nimi jednáme, o této věci, ale apelujeme na všechny státy, aby prostě jednoduše respektovali pravidla. Eh, a určitě nadále budeme se této věci úzce věnovat. A nakonec, pane předsedo, ještě chci zopakovat za komisi, že tato Evropská rada musí přijmout odvážné kroky, eh, pokud je o migraci. Pokud eh, to dnes nerozhodneme, tak více lidí zahyne a mm, nebudeme schopni začít implementovat pravidla a nezbytná opatření Eh, o kterých potom budeme diskutovat v červenci a eh, Jean-Claude Juncker komise bude apelovat na členy Evropské rady, aby, eh, aby zodpovědně realizovali návrhy komise s silnou podporou Evropského parlamentu. Ora per il Consiglio la parola alla... Nyní za radu má slovo paní Kalnina Lukaševica. Mikro. Paldies, godātais priekšādātāja kungs. Děkuji. Vážení kolegové, vážený představitel komise, vážený pane místo předsedo, děkuji vám za tuto diskusi. K migraci. Jak už jsem řekla, rada se snaží najít vyvážené a dlouhodobé řešení z toho, jak je mi známo, tak komise se bude držet svého návrhu. Rada však není nutně přesvědčena, že se jedná o nejlepší způsob vyřešit eh, důvod, proč ke krizi došlo. Na tož krizi opravdu s konečným důsledkem vyřešit. Eh, pokud opravdu dochází k povodním, tak je třeba budovat hráz a nesnažit se pouze, pouze vědrem vodu eh, z místa na místo eh, přehazovat. Potvrdím, že všichni na radě jsou přesvědčeni, že nějaké nosné konstruktivní řešení musí být nalezeno. Nikdo nespochybňuje pomoc rozvojovým zemím, nikdo nespochybňuje pracovat se zeměmi původu, s transitními zeměmi, bojovat s převaděči. Nicméně je třeba stále ještě se zabývat hledáním nejlepšího možného řešení, řešení dlouhodobého, řešení funkčního. Zároveň rada je vždy připravena reagovat. Chceme prosazovat eh, to, co bylo dohodnuto v Dubnu a předcházet dalším obětem ve středozemí strojnásobili jsme rozpočet Frontexu, dali jsme Frontexu k dispozici technické prostředky, což už pomáhá zachraňovat životy ve středozemním moři, moři a předcházet dalším tragédiím. Jak už jsem se zmínila, Rada se rovněž dohodla na e, spuštění námořní operace v rámci bezpečnostní obrané politiky a na zintenzivnění spolupráce s transitními zeměmi. Budeme se snažit najít řešení, které uspokojí všechny. Komplexní řešení. A nyní k Řecku. Chápu, že Evropský parlament sleduje vývoj řeckých událostí eh, trochu netrpělivě. Eh, trpělivost je pravda, eh, dochází už nám všem. Avšak řešení nebude snadné a musíme zároveň stát na té pozici, že budeme trvat na tom, aby plán, jež Řecko předloží, byl konstruktivní, proveditelný a doufejme, že zítřek už bude dnem, kdy si vyslechneme kladné zprávy lidé se netopí tím, že pouze e, se ve vodě ocitnou. Spíše se topí, když v té vodě jsou ponecháni. Musíme Řecku nabídnout pomoc. Konzolidace je často bolestivá a i na základě zkušeností z mé rodné země, z Lotyšska, mohu potvrdit, že vysvětlili se složitosti, tak lidé projeví pochopení, když budou um, přesvědčeni, že na konci je čeká stabilita a prosperita. Nechtějí se trvávat ve stagnaci a v agónii. Je v zájmu nás všech, aby e, Evropská unie byla silná, sjednocená, ekonomicky silná, stabilní, aby prosperovala. A proto je třeba překonat překážky, přistupovat k řešení s odvahou a zároveň podniknout vše, co je opravdu nutné. Agenda nadcházejícího zasedání Evropské rady se zabývá i hospodářskou právou, zprávou pěti předsedů, doporučeními pro konkrétní země a i posílení bezpečnosti eh, jak zvenčí, tak i zevnitř. A děkuji vám za diskusi, kterou jsem si měla možnost dnes vyslechnout a eh, ze srdce všem děkuji za plodnou spolupráci eh, v průběhu lotyšského předsednictví. Zažili jsme zde velice dynamické diskuse, snažili jsme se nacházet řešení i ze zdánlivě bezvýchodných situací, bavili jsme se o všem, na čem celé Evropě záleží. Já jsem velice ráda, že jsem se toho mohla účastnit a nyní předávám mm, eh, Evropu lotyšskému před, eh, lucemburskému předsednictví a přeji eh, méně krizí, více růstu a prosperity. Evropský parlament děkuje končícímu eh, latinskému předsednictví za vynikající spolupráci za těchto šest měsíců. Ještě jednou vám z děkuji. Tímto je ukončena rozprava. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar înainte de... Budeme pokračovat uh, s naším pořadem jednání jako ještě předtím tu máme jednu žádost o slovo od pana Glezose. Pan Glezos požádal o slovo Děkuji. To není eh, technický eh, dotaz. Já jsem byl, měl jsem příslip od eh, předsedy, že dostanu slovo, ale nedostal jsem slovo. Chtěl jsem promluvit té předcházející rozpravě a ukazoval jsem, že chci promluvit, ale to se nestalo. Eh, jestli jsem tomu dobře porozuměl, problém spočívá v tom, že za té minulé eh, rozpravy zde byla příležitost k tomu, aby promluvili jen pro eh, předsedy politických skupin, to znamená, že nikdo jiný z poslanců neměl příležitost promluvit. Ale kdyby zde tato příležitost byla, tak byste mohl promluvit. Speak now. You can speak now. Můžete promluvit nyní. Da, puteți să luați cuvântul. Yes, you can speak. Já jsem chtěl se na něco zeptat všech kolegů a považuji tento dotaz za zásadní pro celé směřování Evropy. Pokud Evropa si přeje být demokratickou, budeme respektovat vůli národa či nikoli. Řecký národ volbami se rozhodl, že si nepřeje tento postup, že si chce rozhodovat sám o své budoucnosti, tak budeme respektovat řecký národ či nikoli. Tady se nejedná jen o jeden národ, jedná se o celou demokracii. Chceme respektovat vůli jakéhokoliv národa. Řecký národ se rozhodl, že bude budovat přítomnost a budoucnost a nechce trpět uh, uh, příkazy věřitelů. Takže eh, nechtějí se takto podřídit a pokud jsou dluhy, dobře zaplatíme, pokud nemáme dluhy, nezaplatíme. Jak víte, za 20 dní odcházím z Evropského parlamentu a přál bych si, aby každý poslanec mohl odpovědět na můj dotaz e, podle svého svědomí. A vězte, že moje slova vás budou pronásledovat všude, kam půjdete. Trečem akum direct la următorul punct pe ordine. Ano, a nyní pokračujeme dalším bodem našeho pořadu jednání. Zpráva pana Fernandese